minulý rok eh, hrozný precedens v Evropské, v Evropské unii, když eh, kvůli debatě zavřelo do vězení katalánské vůdce. Vlastně v Katalánsku máme rostoucí většinu pro referendum a to není delikt eh, podle španělské ústavy. užívání katalánštiny je tady zakázáno. My jsme požádali o to, abychom mohli hovořit katalánsky, protože federalismus znamená chápat a rozumět jazyku ostatních. Referendum bude dialog. V dialogu se najdeme. Děkuji. Paní Del Castillo. Mikrofon nefunguje. Pane premiére, na úvod bych vám ráda řekla, že je třeba pracovat a ne hovořit. Vy mluvíte o extremismu, o populismu, ale realita je, že vy jako premiér neděláte nic z toho, co kážete. Od první minuty, od hlasování o nedůvěře, jste v rukou politických stran, katalánských separatistů, kteří se pokusili porušit ústavní pořádek, porušují zákon a nemají žádnou eh, právní legalitu vy můžete přijít sem, můžete nám vyprávět svůj příběh, ale když nakonec ta realita a fakta jsou tak eh, jiná, tak všichni za našimi hranicemi, za hranicemi Španělska to poznají, pochopí. Je třeba být důsledný a vy důsledný nejste. A znovu jste to tady dokázal. Pan Pirinsky. Pane ministerský předsedo, vy jste hovořil o tom, že je třeba, aby se demokracie v Evropě nově legitimovala. A jste pro více evropské demokracie. Nemáte si mysli, nemyslíte si, že lidé cítí, že je jim odpírána suverenita a právo rozhodovat o své vlastní budoucnosti? v mnohých regionech ubývá obyvatel, ruší se průmysl a lidé mají pocit, že s tím nemohou nic udělat, že nerozhodují o tom, jak se bude vyvíjet jejich vlastní život. O čem, nebo jak byste eh, se vyjádřil k suverénní demokracii, eh, kde by lidé měli výhled do budoucna a Připojil byste se k tomu e, názoru, že Evropa musí začít znova? Toto je centrální e, problém, jak v Brexitu, tak v katalonském problému. Pan Salafranca. Pane předsedo, pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Řekl jste zcela správně, že Evropská unie je unie založená na hodnotách. Proto tento parlament má jasný a nespochybitelný závazek, musí hájit lidská práva regionu, země, kontinentu, celé planety. Proto tento parlament zavedl Sacharovovu cenu. Sacharov za sebou ponechal dědictví mírového soužití mezi, eh, mezi národy. Minulý rok jsme dali Sochorovovu cenu demokratické opozici eh, ve Venezuele a také těm eh, kubánským dezidentům. Co si o tom myslíte? Byl jste v na Kubě, setkal jste se s nimi, já se ptám, byl byste ochoten se s nimi sejít. Eh, Pokud jde o Venezuelu, tak tento parlament eh, širokou většinou schválil usnesení, které žádá, aby Evropská unie a členské státy se připojily k žádosti před eh, Mezinárodním soudním tribunálem, aby Venezuela byla souzena za své zločiny. Německo, Francie, Kanada a další se takto podepsali. Byl byste ochoten se k tomu přidat k této žádosti? Paní Valenciano, děkuji, pane předsedo. Vidíte, pane premiére, že zdá se, že lidová strana je oslabena kvůli tomu, že prohráli hlasování o důvěře. Není tomu tak. Vidíte, že na jedné straně žádají patriotismus, když jsou v opozici, tedy když jsou ve vládě, ale když eh, my jsme ve vládě, tak nám žádný patriotismus nedávají. A pokud jde o tu vaši myšlenku, kterou jste tady prezentoval, tak eh, tady jsou eh, větry populismu, národního nacionalistického populismu, roztříštění v Evropě, extremismu, reakcionářství reakce proti Evropské unii, proti síle Evropské unii, proti síle žen. Je to reakční hnutí. Nacionalistický populismus, který říká, že nemá komplexy. My také ne, pane předsedo. Pro Evropané a lidé bez komplexu. Estera Sferagut. Děkuji, pane předsedo. Vítejte Evropa je první destinací na světě a Španělsko po Francii je druhým nejnavštěvovanějším krajem po Francii a cestovní ruch je velmi rozvinutý. Nicméně kromě inovací a udržitelnosti potřebuje kvalitní služby, potřebuje také bezpečnost a stabilitu. A o tom chci hovořit. Vy vděčíte za vládu těm, kteří démonizují cestovní ruch, chtějí je vytlačit z běžného života. Různé vandalské akty ve Valencii, na Baleárech, v Katalánsku proti soužití. Pane premiére, když není stabilita, tak je to rána pro cestovní ruch i pro soužití. V jakékoliv zemi Evropa nám ukazuje, že má svá přesvědčení Nicméně vy se pořád vydáváte jiným směrem. Vy schválně podporujete rozkol mezi občany. Jste tolerantní k netolerantním a zodpovědný vůči těm, kteří chtějí bojovat proti Evropě a institucím. Bojovat proti autoritářství jde nejlépe tak, že budete dodržovat zákon. Vraťte se na evropskou cestu, vládněte na základě dohody, která nebude tajná. Děkuji. Paní Regner. Eh, Vážený pane premiére, Děkuji vám za vaši inspirující řeč eh, pro Evropu, pro člověka. Byl to projev, který nám dává naději a odvahu. Chci se zeptat eh, konkrétně na ženy. My máme v parlamentu už dlouhou Eh, odhlasovanou zprávu vyjednanou a to je, jsou rovné příležitosti pro ženy a muže. Co můžeme eh, očekávat? Eh, jakým způsobem co máme čekat? Vy se vyslovujete také proto a my také počítáme s předsedou, s předsedou Tajánem hledíte na to, aby se dostatek žen dostalo ke slovu, protože to tak nevypadá a ženy jsou také eh, nezbytným hlasem v Evropském parlamentu. Je potřeba pečovat o to, aby také dostali eh, rovnoprávně slovo. Připomínám, že jsem jedním ze signatářů návrhu Evropské komise, aby se dalo více míst ženám ve správních eh, radách. Byl jsem druhým signatářem. Paní Koraca byl, vidíte, že dávám ženám slovo. Eh, pane premiére, eh, já skutečně se rovněž jako vy obávám té protievropské retoriky z extrémní pravice. Tento parlament hlasuje eh, napříč politickými a národnostními hranicemi. A chceme, aby tento parlament měl jedno sídlo Chceme mít právo rozhodovat sami, eh, kde a kdy se budeme scházet. Kancelářka Merkelová a kancléř Kurz eh, se vyslovili jasně pro. A vy, jakožto pro Evropan, jste ochoten eh, toto prosadit na program Rady a hovořit o tom s lidmi ve Španělsku během volebního období, abychom měli proevropský pro demokratický dialog? A nebo budete toto spíše ignorovat? A odtýká se to vlastně eh, v symbolu jednotné Evropy. Děkuji. Vážený pane premiére, děkuji za váš projev který dává naději Evropské unii, když eh, staví do popředí sociální otázky, ekologické otázky, solidaritu, hodnoty a také rozpočet. Vy jste byl velmi ambiciozní. 1% podle vás není dostatečné 1% HDP členských států, abychom měli silné evropské projekty. Také jste zašel velmi daleko, protože jste si dovolil hovořit o federální Evropě. Já to ráda slyším a děkuji vám za to. Ráda bych se vrátila k situaci v Andaluzii. Jsme zde velmi znepokojeni a rozhodně musíme vyjasnit jakoukoliv nejednoznačnost, tu alianci se silami extrémní pravice. Spolehněte se na nás, my budeme vždy konzistentní, budeme vždycky eh, pro alianci s progresivními pokrokovými silami, proekologickými. Děkuji, pane předsedající Pane premiére, dovolte, abych měl nejdříve technickou připomínku, protože chci říci, že je opravdu politování že se tady vystavují eh, portréty zločinců, kteří budou odsouzeni. To je opravdu, opravdu, řekl bych, eh, nedostatek respektu vůči předsedovi a vůči premiérovi. Pane Sanchezi, vy jste sem přijel a žádáte, aby se chránil evropský model před extremistickými ideologiemi, které ho ohražují. To můžeme uplatnit i na vás. Vy tady hovoříte o nebezpečí extremismu v Evropě. To je pravda, ale vysvětlete nám také, celé Evropě, že jste předsedou španělské vlády právě díky těmto extremistům nacionalistickým separatistům, čávistům a také baskickým teroristům, bývalým teroristům. Vy jste s nimi se sešel i na různých eh, příležitostech, velmi spochybnitelných. Vy eh, vládnete opravdu díky odpadu španělské politiky a celé Evropy. Javi López. Pan Javi López. José, <laughs> ah Presidente. Pane předsedo Sanchezi, já jsem tady hlasem Evropanů, kteří věříme v silnou a sociální Evropu, která se stará o zaměstnanost, bojuje proti chudobě dětí a chce zlepšit podmínky pracujících. Jsme pro ekologickou Evropu, která bude vůči silou v boji proti klimatickým změnám. Jsme pro otevřenou Evropu, která bude plnit své mezinárodní povinnosti. Pokud jde o solidaritu a zodpovědnost, jsme pro feministickou Evropu která je pro rovnost mezi pohlavími. To je realita, kterou teď hájí španělská vláda. To je hlas, který my Evropané potřebujeme a tento parlament to vítá. Potřebujeme Evropu, která chápe, že její budoucnost je možná pouze tak, že budeme mít společné občanství, a že dialog a soužití bude jejím smyslem existence. Kromě toho je to také hlas nové vlády, která zahájila novou politickou etapu v mé zemi, v Katalánsku. Etapu, která bude založena na dialogu, na samovládě, na respektu vůči soužití, na hledání politických řešení. Právě to přinesla nová španělská vláda a to je jediné řešení pro budoucnost Katalánců. Pan Mato Děkuji, pane předsedo, pane Sanchezi. Doufal jsem, že tady ve vašem 37-minutovém projevu alespoň 10 vteřin věnujete nejvzdálenějším oblastem Evropské unie, mezi jiným Kanárským ostrovům, ale zase jste mě zklamal. Ty nejvzdálenější regiony jsou uznány v samotné smlouvě. Tam se říká, že tyto oblasti mají zvláštní potřeby. Já vím, že pro vás jsou Kanárské ostrovy pouze turistickou destinací, ale pro nás je to mnohem více. Je to příležitost a příklad toho, jak by měla vypadat integrační politika, politika soudržnosti, politika solidarity. Předseda Tajány tady několikrát řekl, že nejvzdálenější oblasti jsou velmi zásadní a to je pravda. A já doufám, že poté, co jste prošel tímto parlamentem, budou důležité i pro vás. Plňte smlouvu. Nepochybujte o tom, že my tady v srdci Evropy vám poskytneme veškerou podporu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Především zde vítám předsedu své země, premiéra své země, jeho ministra zahraničí Josepa Borela, který je bývalým předsedou tohoto parlamentu. Z vašeho projevu chci pouze upozornit na jedno slovo. Federalismus, potřebu bojovat za federální Evropu. To je myšlenka, která je také základní pro mou zemi. Je to pouze uznání harmonie, schopnosti žít v rovnosti a rovnováze. To je věc, kterou potřebujeme v Evropě, abychom mohli chránit občany. Je to harmonie, kterou potřebujeme, abychom také chránili Evropskou unii, která potřebuje reformovat měnovou unii. Potřebujeme tento fiskální pilíř. A tady socialistická frakce za to bojuje. Musíme dosáhnout většiny v příštích volbách v radě, komisi i tady v parlamentu, abychom měli pojištění v nezaměstnanosti, které bude chránit nezaměstnané. A poslední vystoupení, pan poslanec Mian Mon. Od chvíle, kdy Španělsko vstoupilo do Evropské unie, iberoamerická otázka a posílení vztahu s Latinskou Amerikou bylo zásadní. Jak jste zapomněl nezmínit pouze Venezuelu? ale například ta významná jednání s Mercosurem, protože mě v tom vašem projevu netrápí pouze to, co říkáte, ale hlavně to, co vůbec neříkáte. A také chci říci, že důležitý s ohledem na Brexit je také rybolov. V budoucím vztahu, v budoucím jednání Uvidíme, jak to ještě dopadne s Brexitem. Věnujte pozornost nejen Gibraltaru, který si to zaslouží, ale také rybolovu, vzájemnému přístupu ke zdrojům a vodám. I v Evropě tedy je ve hře spousta zájmů, jak evropských, tak španělských, i mého regionu Galicie. Chci vám také říci, že nový víceletý finanční rámec a legislativní texty komise vypadají tak, že některé španělské regiony mohou přijít o spoustu peněz. Takže prosím, věnujte pozornost také tomuto bodu. Detien. Vážený pane předsedo, jsem velice rád, že jste nám propůjčil eh, tuto čest, že jste zde. My ve vás klademe velikou naději. Eh, že slyšíte na přání lidí. Já vám mohu říci, že mno, mnozí eh, i v Německu mají velice pozitivní eh, obraz o nové socialistické vládě. Místo konfrontace dáváte příležitost umírněnosti a, a delegaci, propagujete práva žen, snažíte se o ekonomické motivace a růst a o vyvážený rozpočet. Já vás chci poprosit, abyste nám dal zprávu, jakým způsobem budou, vyva, budou vypadat, eh, bude vypadat provádění eh, nových eh, zákonů v oblasti pracovního práva, které schválila vaše předchozí pravicová vláda, tak, aby bylo možné znovu posílit práva pracujících. Děkuji. A nyní má slovo Sanchez Pérez Castejón, aby zodpověděl dotazy poslanců. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům, kteří si vzali slovo. Děkuji tedy za jejich tón a děkuji také za intenzitu vašich vystoupení, protože si myslím, že to také oživuje debatu, především poté, co jsme si vyslechli vystoupení z různých eh, politických frakcí, z různých směrů. Já bych eh, logicky zase odpověděl globálně, ne individuálně, ale zaměřím se na takové dvě osy, které schrnou to, co jsem řekl ve svém úvodním projevu, ale zároveň eh, to bude také klíčové pro to, abych mohl odpovídat na vaše vystoupení. Nejdříve tedy multilateralismus a poté federalismus. Multilateralismus. Já jsem ve svém prvním vystoupení říkal, že španělská vláda hájí agendu 2030 nejen tedy z hlediska transformace na národní úrovni, ale také kvůli tomu, že si myslíme, že Evropská unie by měla být velkým aktérem v tom více straném rámci. Ta agenda 2030 také bojuje za rovnost pohlaví a také je v souladu s tím, co jsem tady uváděl v souvislosti se strategií Evropské unie pro rovnost pohlaví. Také ve Španělsku přijímáme celou řadu opatření, aby se plnil pakt nebo tedy dohoda o boji proti násilí na ženách, aby se snižoval rozdíl v platech mezi ženami a muži a tak dále. V tomto smyslu bych vám rád také řekl jednu věc. Pár řečníků tady zmiňovalo nezaměstnanost, to je pořád ještě nepřijatelné ve Španělsku s porovnání s jinými zeměmi, s průměrem eurozóny a Evropské unie, ale já vám teď řeknu, Eh, jednu věc. Teď máme asi 19 milionů lidí zapsaných eh, na sociálním pojištění. 48% z nich eh, jsou ženy. Více než 8 milionů žen našlo práci a jsou teď tedy integrovány na pracovním trhu. A také vám řeknu další věc. Opatření, které přijala španělská vláda, že se o 22% zvýšil minimální plat, to je nejvyšší zvýšení od roku 1976, tedy v demokratické historii naší země, tak v 70% to bude ku prospěchu především ženám, které tedy bohužel v současné době pobírají nižší plat, tím pádem ten plat minimální. Pokud jde o dětskou chudobu, tak boj proti dětské chudobě je jednou z hlavních os agendy 2030. My jsme říkali, že je nutno eh, posílit eh, boj proti dětské chudobě, to též eh, děláme i ve Španělsku. My rozhodně sázíme na boj proti dětské chudobě a velmi se zaměřujeme na tu takzvanou záruku pro děti a snažíme se to promítnout do španělské politiky. Pokud o klimatické změny, někdo tady zmínil ten závazek španělské vlády, jak jsme tedy připraveni. My velmi brzy schválíme návrh španělské vlády. Je to návrh Národní strategie ekologické transformace, kde jednou z klíčových otázek, alespoň pro španělskou vládu, je, aby tato transformace byla spravedlivá, aby ty uhelné oblasti, ty oblasti, kde je hodně tepelných elektráren, aby nabídly jiné příležitosti. A také se zde zmiňoval balíček práv a svobod, který bohužel po dobu sedmi let bývalé vlády byl tedy spuštěn. Zmiňoval se tady ten náhubkový zákon a pracovní práva, pracovní reforma jen dvě věci. V souvislosti s tím náhubkovým zákonem právě teď se to řeší na poli španělského parlamentu dolní sněmovny a doufám, že se to schválí už v únoru. A za druhé, pokud jde o pracovní práva, musím říci, že španělská vláda impulzuje sociální dialog. Pouze v sedmi měsících jsme schválili plán zaměstnanosti mladých, aby se za tři roky snížila nezaměstnanost mladých eh, o 10% a chceme mobilizovat 2 miliardy eur. A také jsme spustili plán, který bojuje proti nejistému zaměstnání. Tím eh, se zaměřujeme na ty smlouvy, které neodpovídají našemu právu, tedy smlouvy na dobu neurčitou. To chceme, aby všichni měli smlouvu na dobu neurčitou. Kromě toho máme více než 3 miliony žen a mužů, kteří díky té naší dohodě dostali více peněz díky v nezaměstnanosti, díky krytí pracovních úrazů a tak dále. Toho jsme dosáhli díky jednání se sociálními partnery. Takže multilateralismus, jasná sociální agenda španělské vlády, nejen na evropské, ale i na národní úrovni. A mám ještě dvě další úvahy, které vyplynuly z vašich příspěvků. Pokud je o zahraniční politiku, Venezuelu, Chci říci, že španělská vláda, ale i já jako šéf opozice předtím, než jsem se stal premiérem, my jsme neuznali legitimitu venezuelských voleb, ani jsme neuznali rozhodně Madurův režim. Důkazem je, že jsme nebyli na převzetí moci. Několikrát jsme apelovali na Madurův režim, aby propustil politické vězně díky postupu ministra zahraničí se nám podařilo převést do Španělska několik politických vězňů z Venezuely. Posledním příkladem je jeden mladý muž, se kterým jsem se také setkal. A také pokud jde o Venezuelu, chceme vytvořit eh, skupinu, která bude založena na dialogu, bude složena z evropských zemí a také limské skupiny. Francie se neúčastnila toho jednání, kterou, které tedy zahájila skupina z Limy. Španělsko se snaží vytvořit takovou skupinu, která by napomáhala dialogu, aby se jednou provždy vyřešila venezuelská krize. Mě překvapuje, že když se hovoří o Venezuele, že se tady nezmiňuje migrační krize v souvislosti s Venezuelou. To je velký nával pro nás také. Spousta Venezuelanů hledá azyl v naší zemi. Migrační krize ale existuje na celém latinskoamerickém kontinentu. Kolumbie, Peru, Chile. Ve spoustě zemí, z jejich představiteli jsem se setkal za těch sedm měsíců svého předsednictví vlády. Španělská vláda jako celek eh, chce odblokovat eh, finanční zdroje, aby se napomohlo těmto zemím alespoň nějakým rozumným způsobem eh, řídit migrační toky, které do těchto zemí směřují, především tedy do Kolumbie, která se pochopitelně těší veškeré naší podpoře. Kanarské ostrovy. Tady chci pouze říci, že španělská vláda v těch sedmi měsících eh, projednala obnovu kanárského statutu a podepisujeme všechno, co je třeba podepsat. My věříme eh, v příležitosti, které Kanárské ostrovy přináší. Také jsme podepsali smlouvu na určitou částku, kterou bude spravovat kanárská vláda, která bude využita k obnově stolniční sítě. Teď ještě taková globální poznámka k vystoupení především lidovců. Týkalo se to Katalánska, já jsem to říkal ve španělském parlamentu, řeknu to také vám, řeknu to svým kolegům nebo tedy krajanům z EPP. Tady extrémní pravice dělá to, že když je u moci pravice, tak eh, používá Katalánsko jako takové beranidlo, jako prostředek na boj proti španělské vládě. Ale my jsme jednotní, my děláme vždycky to tež, i když jsme v opozici, i když jsme ve vládě. My nemníme, neměníme svůj přístup a byl bych rád, kdyby lidová strana dělala to tež. Ať už jde o regiony nebo o Eh, jiné oblasti, tak mně se líbí spíše ten švédský přístup a tak bychom měli vyřešit to, co se stalo v Andaluzii. Děkuji, pane předsedo španělské vlády. Děkuji za to, že jste zodpověděl dotazy poslanců. Já si myslím, že tato rozprava byla velmi zajímavá. Hodně se mluvilo o Španělsku ale také hodně o Evropě, o politice vůči Venezuele. Pro nás je to velmi důležitá věc. My hájíme práva venezuelských občanů. Není možné umírat hladem v této zemi, kde není ani demokracie, ani svoboda. Děkuji za vše. Onorevole Viotti, chiede la parola? Pane Viotti, vy žádáte o slovo? Ano? Presidente, la ringrazio. Pane předsedo, děkuji. Pouze minuta času, protože v Čečensku znovu nastala tvrdá represe vůči homosexuálům. Tři mrtví mnoho uvězněných. A to kvůli režimu, který postihuje tyto osoby pouze kvůli sexuální orientaci. Tato Evropa nemůže být pouze ekonomika a finance. Já děkuji paní komisařce Moregini, protože to připomněla, ale ve vztazích s Ruskem nemůžeme řešit pouze ekonomické otázky. My jsme šampioni světa, pokud jde o lidská práva a občanská práva. Musíme to také ukázat, musíme Eh, trvat na tom, aby se zašela vyšetřovat ta, ta čečenská represe, protože není přijatelné, aby někdo mohl být zavražděn režimem jenom proto, že je homosexuál. Děkuji, děkuji, pane Vioty. 14 ledna byla oznámena rozhodnutí různých výborů o zahájení meziinstitucionálních jednání podle článku 69c odstavce 1. Připomínám, že jsem od frakce EKR a od několika individuálních poslanců dostal žádost hlasovat o výboru Jury zahájit meziinstitucionální jednání na základě zprávy která se týká přeměn, fúzí a rozdělení přeshraničním měřítku. Spravodajkou je Evelyn Regner. Dostal jsem také od Zelených a ALDE žádosti o hlasování o rozhodnutí výboru PEŠ o zahájení meziinstitucionálních jednání o zprávě, která se týká víceletého plánu pro rybolovnou činnost, která využívá hlubinné populace ryb v západním středozemním moři. Spravodajkou byla Clara Eugenia Aguilera Garcia. Hlasovat se bude zítra. Pokud jde o další rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálních jednání, které byly předány výborům Econ, Libe a Tran. Nedostal jsem žádnou žádost o hlasování v tomto parlamentu a tyto výbory tedy mohou zahájit jednání. A teď zahájíme hlasování. První hlasování je účetní závěrka Evropského podporného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď přistoupíme k návrhu který se týká žádosti o posudek soudního dvora ve věci slušitelnosti návrhu dohody mezi EU a Marokem. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Respinto. Zamítnuto.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 Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď jmenovitě hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, další Zpráva Šáke, dohoda EU Maroko o změně protokolu číslo 1 a 4 k Evropsko-středomorské dohodě. Hlasujeme jmenovitě a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. Sikorsky a

Děkuji za to, že jste přišli. A teď přistoupíme ke zprávě Winkler, dohoda EU Čína. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. A teď je zpráva paní Arena, která pokud chce, má slovo na jednu minutu. Prosím, paní poslankyně. Mikrofon si zapněte. Děkuji, pane předsedo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci uznává možnost eh, pomáhat eh, pracujícím, kteří jsou obětí různých změn a transformací. Kolegové tady mají pozměňovací návrh 96, který chce dát možnost také ekonomickým odvětvím podpořit ekonomickou rekonverzi po významným, významných krizích. Je důležité dát přednost pracujícím a také podnikům, aby jim byla dána konkrétní odpověď, aby mohli vytvářet pozměňovací, aby tedy mohli vytvářet pracovní místa. Toto je smysl pozměňovacího návrhu 96, pro který žádám podporu. Děkuji. Takže teď budeme hlasovat eh,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 Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to těžké. Přijato. 96. jmenovité hlasování. Promiňte, mluvá se předseda 98 zvednutím ruky. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 96. jmenovitě. Zahajuji hlasování.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 A teď zpráva Lope Fontaně, Evropský sociální fond plus, návrhy 1 a tak dále, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 40 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 171. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89 CP3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89 CP4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89, kdo je pro?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 90 CP2 první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 175. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 176D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 177. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 178. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 179. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 163. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto.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 kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 161 Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Hlasujeme o celém návrhu komise, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Lope Fontaně, chcete vystoupit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Podle normy 59.4 žádám, aby se zpráva vrátila do výboru, aby bylo možno zahájit meziinstitucionální jednání. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Takže teď hlasujeme o návrhu zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže je to vráceno do příslušného výboru k zahájení meziinstitucionálních jednání. Blahopřeji zpravodajce. A teď eh, zpráva Arimon, zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropské územní spolupráce. Pozměňovací návrh 1 až 199, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 201, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odpadá pozměňovací návrh 200. Teď můžeme hlasovat o návrhu komise. Kdo žádá o slovo? Prosím. No, pro, scusi, Promiňte. Hlasování je teď zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Prosím, chcete teď vystoupit? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří spolupracovali na tomto textu a také ve výboru eh, to jednozmyslně přijali. Po včerejším hlasování o Brexitu myslím, že je uklidňující, že většina eh, lidí v tomto parlamentu je pro přeshraniční spolupráci a to se týká Interregu. A také eh, chci, aby se to dostalo zpátky do výboru a aby se mohli zahájit interinstitucionální vyjednávání. Děkuji. Děkuji, pane Aremonte. Takže teď hlasujeme o návrhu zpravodaje. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Takže otázka je vrácena příslušnému výboru k zahájení meziinstitucionálních jednání. A teď přistoupíme k zprávě Quistud Ruvol o rozdělení celních kvót uvedených v listině VTO. Takže pozměňovací návrh 17, provizorní dohoda, zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 To je poslední zpráva, ale je to ta nejdelší, takže pozměňovací návrh 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57D. Zahajuji hlasování. A omlouvám se, pozměňovací návrh 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Odstavec 12 původního textu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 139 odpadá. 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 122. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 123. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 124, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 125, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 142, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 143, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 67, zahajuji hlasování, konec hlasování. Zamítnuto 144, kdo je pro? Promiňte, zahajuji hlasování, je to jmenovité. Konec hlasování. Zamítnuto 68, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 145, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 69, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 70, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 71, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 72, zahaju, eh, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 73, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 75. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 76. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 77. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 78. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text ve třech částech. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 79. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 80. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 146, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 147, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 81, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 126, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 82, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 148, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 83, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 84, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 85. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 133. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování.